První bod na pořadu jednání je zpráva pana Dojče o Evropské investiční bance. Jedná se o výroční zprávu za rok 2008. Nejprve dostane slovo zpravodaj, pan kolega Tamás Dojč. Má slovo na čtyři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo.